daňových a tím se zvýší e, e, přísun financí do naší pokladny mimo jiné. Děkuji, pane kolego Tenoku. Tolik ke zprávě máte, Kolegyně, kolegové, jak již bylo řečeno, e, k ostatním zprávám zprávě Bittighofer de facto nebudeme moci pokračovat v vysvětlování hlasování a proto je odkládáme na zítřek. Zasedání je pro tuto chvíli přerušeno.